przewodniczący! Pane předseda. E, Vítám koleżanki i kolegów. Vítám e, vás, vážení e, kolegové a kolegyně. Prosím, abyste zaujali svá místa v sále. Obnovujeme eh, toto zasedání které jsme přerušili 25. listopadu roku 2010. Záznam a všechny texty z roku 25. listopadu 2010 jsou už k dispozici. Má někdo nějaké připomínky? Evidentně nikoliv, proto tento zápis je tímto pokládán za schválený. Dovolte mi, abych eh, nejprve učinil několik poznámek přes tím, než zahájíme rozpravu. Minulý čtvrtek konference předsedů rozhodla o tom, že zítra, tudíž v úterý v 16 hodin se bude konat eh, rozprava o právě paní eh, Sindonie Jindřenevské a paní Helky Triple. Jedná se o nový návrh rozpočtu na rok 2011. Hlasování o této věci je plánováno na středu. Druhá informace. Zítra se bude rovněž konat rozprava týkající se výsledků eh, klimatické konference COP16. Mezinárodní společenství v Cancúnu dosáhlo jistého pokroku. V jednání se zúčastnila také rozsáhlá delegace Evropského parlamentu. Naše kolegyně a kolegové jsou už dnes tady mezi námi. Spolu s paní komisařkou Hedgard budeme uvažovat o tom, do jaké míry eh, dosažená dohoda nás uspokojuje a jaké by měly následovat další kroky kroky v této věci předtím, než se uskuteční eh, konference v Jižní Africe. Třetí informace. 21. Eh, října eh, jsme oznámili, kdo bude letošním laureátem Sacharovovy ceny o, za svobodu myšlení. Je to kubánský disident pan Guillermo Fariñas. Bohužel pan Fariñas má určité problémy s tím, aby se mohl přijet a aby mohl osobně přijmout tuto cenu v tuto středu, třeba že jsem o to usiloval i osobně ve svém dopisu, kterým jsem se obrátil na kubánského prezidenta pana Raula Castra. Předpokládáme, že problémy s příjezdem pana Fariňase do Štrasburku eh, zajisté zaznamená i Lady Ashton, která k tomu přihledne v dalších jednání s Kudou, Kubou. Nicméně nadále doufáme, že laureát, nositel této ceny se sem přece jenom dostane. Kdyby v nejbližších hodinách eh, vyletěl letadlem z Kuby, pak by to ještě stihl na středeční zasedání. Čtvrtá informace. 20, před 20 lety 13. Eh, prosince roku 1981 v Polsku byl zaveden vojenský stav, kde komunistické orgány se snažily zadosit rostoucí hnutí solidarity. Bylo tisíc, tisíce lidí byly arestov, za, za, zatčeny a několik desítek lidí ztratilo život. Proto velice uctíváme památku těch, kteří byli ochotni obětovat život, aby vysvobodili Evropu z jha komunismu. Poslední informace v souvislosti s tím, jak se eh, choval na plen plenárním zasedání pan Gottfried Blum, bylo to 24. listopadu a také s ohledem na to, že nevyužil žádnou ze tří možností, aby se za svá slova omluvil, které mu byly poskytnuty v souvislosti s články 9 a 153 našeho jednacího řádu, jsem mu na sedm dní pozastavil eh, diety. Já jsem ho informoval o svém rozhodnutí, což jsem učinil učinili již dříve. Děkuji vám a teď eh, podepsání právních aktů, které eh, se přijaly normálním způsobem. Chci vás upozornit, že ve středu předseda eh, rady já podepíšeme deset těchto právních aktů, které budou schváleny v souvislosti s článkem 74 jednacího řádu parlamentu, tedy jedná se o normální proceduru a oznámení budu, ozn, o, názvy těchto aktů budou oznámeny v zámitu z tohoto zasedání hlasování. Druhá informace. Paní Pascal Griny mě písemně informovala o tom, že končí její mandát poslankyně z Evropského parlamentu, jelikož byla zvolena za poslankyni francouzského národního schromáždění. Parlament to bere na vědomí a e, v souladu s odstavcem 2 článku 7 e, e, týkající se zvolení do volebních, do volených orgánů a článku 4 odstavec 1 a čtvrtém tohoto jednacího řádu konstatuje, že se uvolňuje toto místo od 14. prosince 2010. Nakonec od skupiny ALDE jsem dostal návrh na nominaci pana Johannesa Cornelisa van Balena do meziparlamentní delegace pro vztahy s Afganistánem místo pana Karla Haglunda. Máte nějaké připomínky? Evidentně nikoliv, toto jmenování bylo schválené. Nyní o změnách v jednacím pořadu. Dostáváme se k našemu programu. Dámy a pánové, konečný eh, návrh eh, jednacího pořadu, který schválila konference předsedů 9. prosince v souladu s článkem 137 jednacího řádu, byl rozdán. Co se týče pondělí a úterý nemáme žádné návrhy na změnu. Nyní se dostáváme ke středě. Skupina eh, Evropské lidové strany křesťanských demokratů eh, požádala, aby byla doplněna zpráva pana poslance Sajera. Týká se kontroly ze strany členských států toho, jak komise plní eh, implementující pravomoce. <clears throat> Eh, za um, žadatele se ujme slova pan poslanec Sajer, který je také autorem zprávy. Prosím. Uh, ano, pane předsedo, jak jste řekl správně, naše skupina žádá o to, aby na jednací pořad eh, bylo také zařazeno toto nařízení o prováděcím aktu. Říkám to, protože se nejedná jenom o naši skupinu, která o to žádá, podporují to některé další skupiny.